Well, let us resume our, our... Dámy a pánové, zahájíme naše zasedání. Jedná se o poslední zasedání v tomto volebním období. Ještě se uvidíme příští týden ve Štrasburku, ale to už bude něco mimořádného, takže já si myslím, že už dnes je to významná událost. respektive možná bych měl říci, že je to takový významný pocit, že zde máme toto zasedání. Máme velmi krátký pořad jednání, ale velmi zajímavý. Doufám, že jste všichni ten program dostali. E, jsou tady k němu nějaké připomínky, změny, přání, zjezně pozměnit nebo něco podobného. Není tomu tak, takže e, pořad jednání schvalujeme. Má někdo nějaké připomínky nebo námitky proti zápisům se, ze zasedání 17. března, 31. března, 15. dubna, 21. dubna. Také tomu tak není, takže můžeme považovat zápisy za schválené. Mnohokrát děkuji. Nyní bych rád přivítal pana Kohouta, který mezi nás dnes přišel naposled nám podat zprávu v tomto legislativním období o zasedání GAERK kde jistě proběhla celá řada zajímavých věcí na témata jako Chorvatsko, Moldavsko, eh, Durban 2. Takže opravdu jsme velmi potěšeni, že jste mezi nás přišel, pane Kohute, a přenet vám předávám slovo. Eh, Děkuji, pane předsedo. vážení poslanci Evropského parlamentu, dámy a pánové, také jsem velmi potěšen, že zde mohu být, protože eh, je to velmi pravděpodobně nejposlední příležitost se takto s vámi setkat. Takže rád bych řekl, že to vždy pro mě bylo velké privilegium se s vámi setkávat. Nyní k poslednímu zasedání GAER, což bylo jeden z těch takových eh, těžkých GRKů. Nejprve EU Kanada. To byl také velmi důležitý bod. A e, naše předsednictví se hrálo velmi důležitou roli v e, přijetí hospodářského integrační dohody s Kanadou. E, kromě toho nás také očekává summit EU Kanada 6. května v Praze takže budeme moci vyslat jasný signál, že i během hospodářské krize EU i Kanada jsou ochotny otevřít své trhy a vyjednávají pro, plné, pro plnou realizaci tohoto otevření, takže eh, ne, není zde prostor pro žádný protekcionismus. Nová hospodářská dohoda znamená nové příležitosti pro podniky. Ovšem, Eh, můžeme získat až 1,6 miliard eur z takovéhoto otevření. Eh, dalším důležitým tématem byla prasečí chřipka. Evropské předsednictví svolalo mimořádné zasedání, které proběhne ve čtvrtek v Lucemburku. Bude to 30. dubna EU, tedy už může vycházet ze zkušeností z minulých eh, let. Takže eh, doufáme, že se nám podaří tu situaci vyřešit co nejlépe. Třetím důležitým tématem toho horizontálního zasedání byl spor mezi Slovenskem a Chorvatskem o území, takže tam eh, v podstatě proběhla eh, na radě výměna názorů o stávajícím eh, zastavení se vyjednávání. A Nesmíme tedy zapomínat, že Chorvatsko opravdu dosahuje pokroku ohledně různých kapitol. A Teď samozřejmě je ve hře e, celkový harmonogram přístupových vyjednávání a to je důležité nejen pro Chorvatsko, ale pro celý region. E, předsednictví podporuje snahu komise nalézt e, jakési komplexní řešení této situace, protože je to obrovsky důležité. Eh, také věříme, že dohoda, která nám umožní pokračovat ve vyjednáváních, už je na cestě či na blízku. Takže určitě už eh, můžeme očekávat i pozitivní odpověď na iniciativu komise co nejdříve. Co se týče společného přístupu Evropy, eh, zde je právě potřeba postupovat společně v rámci EU, abychom vyzvali obě strany, aby se dohodly. Dalším tématem, které jsme projednávali, eh, to byla informace o samitech v Praze. Eh, čekají nás ještě tři samity 3. až 8. května v Praze. Rada eh, dostala tedy informace o těchto samitech, takže my už jsme v podstatě v poslední fázi přípravy. Jednak nás e, čeká jakýsi formát sociální trojky, tam zase bude e, Švédsko jako následující předsednictví a také Španělsko a kromě toho i sociální partneři takže budou tam zástupci eh, odborů a zaměstnavatelů. Takže vlastně je to summit týkající se sociálních věcí, který by se měl věnovat nedávným, nedávnému vývoji v otázkách zaměstnanosti a měl by i prodiskutovat opatření, jak zmírnit dopady krize a jak připravit pracovní trhy na oživení. Tento summit je velmi důležitý eh, také pro přípravu dalších summitů. Potom máme summit, eh, který se zaměří na Jižní koridor, bude to 8. května. Tady jde o v podstatě posílení spolupráce v oblasti energetiky. Vnější záležitosti. Tam jsme začali prezentací eh, samitu východního partnerství, který nás čeká. Vysíláme eh, velmi silný signál všem eh, zemím východního partnerství, které se na tom podílí. Je to tedy Arménie, Azerbajdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavie, Moldavsko a Ukrajina. Zde jde hlavně o posílení práva a transparentnosti my doufáme, že se velmi rychle začne s eh, implementací těchto požadavků. Potom předsednictví eh, předložilo prezentaci o eh, východních vztazích v roce 2008. Také jsme vyjádřili znepokojení nad situací v Barmě, kde nedošlo ke zlepšení otázky lidských práv což v podstatě znamená, že e, existuje důvod pro e, prodloužení o celý další rok restriktivních opatření. E, kromě toho Evropská unie je otevřena dialogu s barmskými úřady, tak abychom je podpořili ve směřování k demokratické společnosti. Potom jsme hovořili o Sri Lance, tam opět jsme vyjádřili znepokojení o obrovských eh, ztrátách eh, životů, zejména civilistů. Také eh, voláme po okamžitém klindu zbraní, aby bylo tedy možné situaci řešit v míru obracíme se na střílanskou vládu, aby podpořila mírový proces. Pak se hodně diskutovalo o blízkovýchodním mírovém procesu, co Evropská unie očekává od nové izraelské vlády a od palestinské administrativy. Jsme v podstatě v takovém přechodném období, kdy palestinci revidují svou pozici, takže my teďka čekáme, co přijde. Očekáváme, že nová izraelská vláda, jako i budoucí palestinská vláda, podpoří jakousi cestovní mapu, která podporuje řešení dvou států, kde východní Jeruzalém eh, bude tedy hlavním městem, eh, ale bude eh, Eh, budou obě, oba státy tedy žít spolu mírově, takže to samozřejmě předpokládá eh, respektování všech dohod a mírových vyjednávání. EU také vítá, že nová americká vláda chce dosáhnout míru na Blízkém východě a také, že zdůrazňuje eh, význam arabské mírové iniciativy. v kvartetu teď nyní tady panuje plná schoda. Předpokládáme, že arabské státy budou hrají významnou politickou a finanční roli. A jsou zde ještě stále problémy. Jednak je to Gáza, jednak jsou to osady. Obě představují jakousi bariéru před mírem. Eh, Izrael musí pochopit, že jeho politika vůči Gáze v podstatě jenom podporuje eh, extremistické postupy. Je tedy potřeba obnovit eh, hovory či vyjednávání o klidu zbraní. Pak jsme hovořili o imigraci v Středomoří ze Somálska, kde je obrovský problém s piráctvím. Během oběda jsme se bavili o summitu mezi Evropskou unii a USA. Bavili jsme se o e, politické nestabilitě na Ukrajině a na závěr o Moldávii. Je to velká výzva pro Evropskou unii nyní. Musíme najít správnou odpověď, abychom posílili naši politiku, abychom připojili Moldávii blíže k Evropské unii. Doufáme, že Moldávie se bude chovat evropským způsobem, nejen vůči Evropské unii jako členovi, ale také interně. V tomto ohledu východní partnerství zcela bez pochyby napomůže konsolidaci dobré zprávy v Moldávii. USA také sehrává velice důležitou úlohu eh, v dialogu s politickými eh, stranami a také zvládnutím protestů. Předseda Evropské rady, pan Topolánek, eh, se setkal s prezidentem i s premiérem Běloruska i se zástupci opozice. Rada vyslovila znepokojení nad nedávným vývojem, chce posílit dialog mezi opozicí a vládnoucí stranou. Dochází tam k porušování lidských práv, kterým došlo hlavně během krize. Je zapotřebí mít transparentní vyšetřování, kdy se musí Eh, naplňovat mezinárodní právo, které budou provedeny mezinárodními organizacemi. Dále na posledním garku okraji eh, hlavního zasedání bylo několik setkání eh, s našimi partnery z třetích zemí. Dovolte mi, abych stručně a konkrétně zmínil dvě. Během plenárního zasedání šest, šesté rady jsme měli ministry zahraničí, bavili jsme se o perspektivách z toho mezi Evropskou unii a Ruskem. Rusko je velice důležitý strategický partner. Evropská unie chce velice úzce spolupracovat s Ruskem ve všech možných oblastech. Toto partnerství musí být založeno na respektování našich společných závazků. Eh, dívali jsme se na implementace eh, dohody o partnerství a také o naplňování společného prostoru. Věříme, že eh, čtyři společné prostory, tato oblast velice dobře postupuje, nicméně musíme odvést spoustu práce. Je tady několik otevřených otázek, které se musí dořešit, například je to otázka dovozních cel, dále používání dopravních tepel, které jsou spoplatňovány, je zapotřebí zvýšit transparentnost a důvěrhodnost v našich vztazích. Dále je to oblast eh, bezpečnosti spravedlnosti. Eh, zde jsou velice důležité otázky. Je to otázka například svoboda slova, schromažďování, činnosti občanských eh, společností, nezávislost médií a také nezávislost soudnictví. Musíme znovu nastolit důvěru po loňské krizi v Gruzii chceme nastavit eh, stabilitu na našich společných hranicích. Bavili jsme se o přípravách summitu v Chabarovsku, eh, který se má konat koncem května, což bude další možnost podívat se na vývoj ve vztazích mezi Evropskou unii a Ruskem. Vítáme stávající pokrok, hlavně co se týče vyjednávání o dohodě. Eh, doufáme, že se nám podaří posílit tento trend Budeme nyní probírat eh, otázky z oblasti eh, zahraničních věcí. Jednak je to Gruzie, Afganistán, Pakistán, Blízký východ, eh, Moldávie a Irán. Páté setkání stabilizační asociační rady s, s Chorvatskem umožnilo, abychom se podívali, jak je Chorvatsko připraveno na členství. Jsou zde ohromné snahy ze strany Chorvatska, především během posledního roku, čili eh, Chorvatsko učinilo ohromný pokrok. Vyjednávání se dostala do závěrečné fáze. Pochopitelně musíme ještě zajistit pokrok v terénu, musíme zhodnotit jejich pokrok. Takže setkání s našimi chorvatskými partnery jsme se podívali velice podrobně na stávající situaci, hlavně co se týče jejich možnosti členství v oblasti politické, ekonomické. Zvážili jsme veškerá kritéria. Došlo k velkému pokroku. Chorvatsko nicméně musí ještě zrychlit tempo svých reform. Především musí zajistit pokrok v zásadních oblastech, jako je soudnictví, správní reforma, boj proti korupci, organizovaný zločin, dále respektování a ochrana menšin, návrat uprchlíků, eh, potrestání válečných zločinů a ekonomické reformy. Také jsme zdůraznili, že plná spolupráce s Mezinárodním eh, trestním tribunálem pro bývalou Jugoslavii je zcela zásadní v rámci vyjednávání také jsme s uspokojením poznamenali, že Chorvatsko chce naplnit zbývající reformy a ocenili jsme veškeré informace, které nám byly poskytnuty. Takže děkuji, pane předsedo. Zde bych ukončil svoji prezentaci a jsem nyní připraven na odpověď na vaše dotazy. Děkuji, pane ministře. A nyní nastala chvíle pro vaše dotazy, takže pan ministr je připraven odpovědět na vaše dotazy. Pan Santimani, prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane ministře, za vaši prezentaci. Mám několik bodů. První věc se týká Chorvatska. Chápu, že očekáváte, že naplní ehm, kritéria jménem Chorvatska, ale je důležité, aby došlo ke skutečnému pokroku. Nyní se situace zablokovala, čili mě by zajímalo, jestli skutečně se dál něco bude dít, protože eh, tady došlo k naprostému skolabování a já si myslím, že by to mohlo také podkopat celkovou důvěryhodnost. Čili to je první poznámka. Druhá poznámka, minulý týden v Ženevě se konala takzvaná schůzka Durban 2, která se týkala rasismu. Byla to konference OSN o rasismu, která byla eh, všechno jiného než tedy konference o rasismu. Mě by zajímalo, zda to byl také bod na programu jednání, na vašem zasedání Angárku. A jak hodnotíte naprosté selhání, že Evropská unie neměla jednotný hlas opět v některých členských zemích Eh, tam byly úplně odlišné pozice. Někteří se zúčastnili, někteří se nezúčastnili, někteří podepsali, nepodepsali dohodu, čili skutečně je to politování hodné a velice ponižující. Další bod eh, Moldávie. Měli jsme vážné obavy, co se týče eh, lidských práv a jejich zneužívání. Ta situace je nesmírně složitá, není to úplně černobílé, nicméně je tady jasný důkaz, že dochází k porušování lidských práv a mělo by to být náležitě prošetřeno. Nemůžeme to brát tak, jak to je prezentováno. Je mi jasné, že se tím chcete zabývat, ale chtěl bych slyšet konkrétní věci, jak budete postupovat. Další otázka, která se s tím také pojí. Co si myslíte o orientaci eh, moldavské vlády? Jsou tady určité náznaky, podle mého názoru, že moldavská vláda eh, začala eh, přeorientovávat svoji zemi, hledá nové partnery, čili neobrací se na Evropskou unii. A ještě s tím spojená další otázka. Východní partnerství, tento summit eh, se bude konat v Praze v květnu a má otázka zní, zda pan Lukašenko tam byl osobně pozván a dále pan Voronin, jestli tam také osobně dorazí a nebo ne, nebo zda máte nějaké informace na toto téma. Děkuji, pane ministře. Děkuji. Paní Pisačič, prosím. Mám pěkný dialog, ale nie jsem jediná, so I switch to English, don't worry. <laughs> I just say hello to him on his own language. Well, uh, I think every time uh, takže vždy zasně jedna otázka, která se týká Černé hory. A tentokrát se vás také zeptám na Černou horu. Posledně jsem se vás ptala, proč Černá hora nedostala zelenou pro eh, svoji přihlášku, teď ji dostali. Co si myslíte, eh, jak je realistický harmonogram, aby Černá hora mohla dostat statut kandidátské země? jaké jsou největší výzvy pro Černou horu během tohoto období, co by měl udělat v první řadě. Další otázka se týká eh, vízové liberalizace a také harmonogramu. Co si myslíte, nebo kdy eh, si myslíte, že vyřešíme tento problém pro všechny balkánské země? Děkuji. Thank you. Děkuji mnohokrát. Well, if you permit... Takže, jestli dovolíte, rád bych eh, se vrátil k tomu, co říkal pan Santimány. Mám také otázku. Je tady taková trošku trapná situace, protože do Prahy může doradit pan Lukašenko, pan Voronin a také prezident eh, Aliev. Takže tušíte, jaké eh, kroky jsou ehm, těch jednotlivých zemí, zda skutečně těto zástupci dorazí. Další otázka se týká toho, co říkal pan Sentmany. Největším problémem je ta otázka hranic mezi Chorvatskem a Slovinskem. Jsou tady nějaké náznaky, že Eh, tento problém může být eh, vyřešen? Můžeme očekávat nějaký harmonogram, aspoň aby tento problém byl vyřešen? A třetí otázka se týká Iránu, protože neustále hovoříme o Iránu, o potřebě řešit eh, problém těch údajných jaderných ambicí Iránu. Máte nějakou představu, co by mohlo být dalším krokem? A na závěr Rusko, protože konec konců bylo naší ambicí, abychom eh, s Ruskem začali probírat otázku čtyř eh, prostorů a jeden z nich je oblast bezpečnosti. Nyní je dost eh, obtížné probírat otázku společného bezpečného prostoru po té, co se stalo v Abcházii a podobně. Čili jak tyto problémy chcete řešit a jak hodnotíte situaci? A konec konců eh, bylo s Ruskem dohodnuto, že budoucí statut Abcházie a Jižní Osetie bude probrán později. To byla dohoda, eh, kterou podepsala francouzské předsednictví, ale velice dobře víme, co se stalo. Jaký je pokrok v jednávání v Ženevě? Čili probírali jste i tyto otázky? Já se omlouvám, že vás bombarduji všemi těmito dotazy, ale Zajímá mě odpověď. Děkuji. Thank you. Thank you very much. Děkuji za všechny tyto naléhavé otázky. Jelikož jsem tady naposledy, tak budu pokračovat česky. Jinak nevím, kdy budu mít znovu příležitost k takovéto věci, abych mohl odpovědět ve své mateřtině. Tedy první otázka. Eh, těch zablokovaných jednání a co můžeme nabídnout, co můžeme nabídnout eh, Chorvatsku. Eh, ta diskuze, která proběhla na posledním GRku, byla vyvolána přesně obavou, o které vy mluvíte. To znamená, že řada členských států měla pocit, že po delší dobu se v zásadě jakoby nic neděje a předsednictví dospělo k názoru, že je potřeba se touto věcí skutečně zabývat na té nejvyšší politické úrovni. Nebyly přijaty žádné závěry, ale my si myslíme, že eh, to jednání ukázalo eh, velkou podporu mediačnímu úsilí komisaře Oli Réna a jeho návrhům, které předložil oběma stranám. E, předsednictví se této otázce bude nadále věnovat, jaká bude či nebude e, časová linka, kdy dojde k nějakému posunu Samozřejmě je třeba ještě o některých detailech eh, návrhu Oliho Rena diskutovat, tak aby byl skutečně akceptovatelný pro obě strany. Nicméně si myslím, že právě ta debata, ta diskuze na posledním gajerku byla významným momentem, který nás přibližuje tomu, aby došlo k odblokování těch negociačních jednání a zároveň ten územní spor, o kterém byla řeč a který je tím problémem jablkem sváru, aby došlo nebo bylo hledáno řešení způsobem, který je akceptovatelný pro obě dvě strany. Pokud je o vaši otázku týkající se Durbanu, je třeba říci, že celému tomu eh, výslednému jednání předcházela velmi důležitá a pečlivá příprava ale je třeba jasně říci, že žádná společná pozice Evropské unie nikdy nebyla, čili ona se ani nerozpadla. Ono se ji nepodařilo v průběhu přípravy v zásadě sestavit. Byly velmi divergentní názory už od samého začátku a v posledních dnech před samotnou konferencí se Eh, ukázalo, že některé země, členské země jsou pevně odhodlány konferenci opustit, některé zůstat a některé eh, rozhodnutí reagovat na vývoj během konference. Eh, tato věc byla diskutována, byla diskutována během oběda v uzavřeném formátu a bylo jasně řečeno, že je to situace, že, že se nastala situace, která by se neměla už vícekrát opakovat a že je potřeba, aby Evropská unie si z toho učinila lessons learned, aby pro podobná jednání, která jsou obtížná, která jsou svojí podstatou kontroverzní, byla schopna najít a udržet společnou pozici. To je, myslím, výsledkem tohoto, nechci to nazývat selhání, ale jistě ne úzku Evropské unie eh, během jednání této konference. Pokud jde o otázku týkající se eh, Moldavska, eh, máme, to jsou, myslím, závěry, co mi tady Rada se jednoznačně vyjádřila e, k otázce zneužívání nebo e, e, porušování lidských práv a požádala a žádá o vyšetření všech těch momentů a situací, které v průběhu těch událostí a následně nastaly. A rada vyzvala moldavskou vládu, aby byla opozice do toho Eh, do toho týmu, do té skupiny, která bude toto prošetřování, zda nedošlo k porušování lidských práv, aby měla aktivní účast. Eh, pokud jde o východní partnerství a vaši otázku týkající se pozvání, tato pozvání byla učiněna na zemi. Nebyla učiněna na nikoho konkrétního, na hlavu státu, ne na předsedu vlády. A e, v tomto smyslu my předpokládáme, že jednotlivé pozvané země vhodně uváží a zváží, kdo bude nejlépe jejich zemi na tomto launching summitu reprezentovat. Pokud jde eh, o otázky paní poslankyně Brisagič, chtěl bych říct, že úspěšně se nám podařilo získat eh, souhlas rady, sice zemědělské, ale souhlas rady v tomto smyslu, proto, aby byla komise požádána o AVI na toto kandidaturu. Má na to 12 měsíců, rok, čili my předpokládáme, že v příštím roce by mělo k tomu dojít s nástupem pak nové komise. Eh, my jako předsednictví jsme názoru, že je potřeba skutečně tento proces udržet při životě. A pokud jde o otázky, která by měla Černá hora nejdříve eh, probrat, je příprava samozřejmě všech těch nezbytných organizačních, institucionálních eh, parametrů, které jsou potřeba pro to, aby mohli v okamžiku, kdy dojde k k tomu, že bude udělen kandidátský statut a tady by to ode mne byla velká spekulace, kdybych o tom, o tom v tuto chvíli, v této situaci vůbec eh, přemýšlel nahlas a uvažoval. Eh, byli připraveni na to, jak si pokročit a být partnery Evropské komisi a členským zemím Evropské unie. Důležitá je samozřejmě eh, revize eh, zákonodárství, to znamená, do jaké míry jejich legislativa domácí už odpovídá evropskému AKI. Pokud jde o vízovou liberalizaci, nebyla předmětem tentokrát jednání GAERKu, nicméně ten závazek pokročit výrazně do konce tohoto roku tady zůstává a je to důležité pro současné předsednictví, ale my to vnímáme, že to nadcházející, následující předsednictví se v této věci bude, bude silně angažovat. Eh, pokud jde o tu otázku k východnímu partnerství, eh, snad jsem odpověděl, v tuto chvíli není eh, zcela zřejmé, kdo a se za kterou zemi zúčastní to znamená, zda to budou skutečně hlavy států. V některých případech ano, v některých případech předpokládáme spíše účast předsedy vlády. Eh, je to velmi citlivá věc, která eh, příliš mnoho tato diskuze nesnese webkamery a eh, webstreaming, jako je toto místo a tato událost. Nicméně eh, předsednictví ve spolupráci s ostatními členskými zeměmi má zájem na to, aby celý projekt východního partnerství byl odstartován dobře a vnímá ho jako velmi důležitý. Pokud jde o otázku Iránu, eh, byla diskutována během oběda, byla diskutována eh, v tuto chvíli zatím nekonkluzivně, byla spíše analyzována situace i v souvislosti s eh, pražským projevem prezidenta Obamy a s tím eh, zahájením té diplomatické, diplomatické iniciativy směřující k jadernému ozbrojení i jednání s Iránem. Eh, zároveň samozřejmě nikdo a nebyl nikdo, kdo by vylučoval i případné zostření sankcí, které jsou, nicméně je jasné a v tomto smyslu Evropská unie podporuje úsilí americké administrativy o nalezení řešení, které by bylo eh, mírové a diplomatickou, diplomatickou cestou. Uh, jo, ano, Rusko. Eh, omlouvám se. pokud je o Rusko, uh, Ehm, nebyl jsem přítomen eh, samotnému jednání, protože v tu chvíli jsem měl paralelní, ale eh, otázka eh, těch uznání těch dvou enkláv nebyla, pokud vím, projednávána a bude k ní přistoupeno později. Ale omlouvám se, nemám úplně přesnou informaci, která by vás uspokojila. Thank you, Mr. President. Are there any other questions or comments? Eh, děkuji. Má někdo nějaké další otázky či připomínky? Pokud ne, <laughs> tak bych vám rád pogratuloval, poděkoval za vaši přítomnost. Eh, přeji vám hodně štěstí po zbytek vašeho volebního období a také eh, vám přeji hodně štěstí, pokud se opravdu 9. května stanete ministrem zahraničních věcí. Takže ještě jednou vám eh, přeji hodně štěstí. Eh, pane předsedo, mnohokrát děkuji, zatím tu informaci nemohu podpořit, ale potvrdit, ale v každém případě bych rád vyjádřil všem členům výboru AFECT, AFET své uznání a vždy mi bylo potěšením eh, mezi vás přijít a těším se na budoucí spolupráci. A jinak eh, vám přeji všem hodně štěstí ve volbách. Ještě jednou děkuji, pane ministře, a my vám také přejeme hodně štěstí a eh, naše zasedání je u konce.